pan eh, Stavros Lambrinidis má podporu eh, poslanců této sněmovny. Kyperské orgány mě eh, rovněž informovaly o zvolení pana Sofoklea, který nahrazuje pana Mavronika.